Vážení kolegové, zahajuji naši schůzi. Je to naše první schůze v roce 2015. Proto bych vám chtěl popřát eh, všem nejle, vše nejlepší do nového roku vám, vašim blízkým a také vám přeji úspěšnou realizaci všech vašich eh, projektů. A to také samozřejmě e, přeji i Evropské unii, aby dosáhla zaměstnanosti, růstu, svobody i bezpečnosti. Rok, který začal bolestně, protože na naše demokracie se útočí. Útočí se přímo na srdce naší demokracie, což je svoboda a zejména svoboda projevu. Já doufám, že to vyvolá určitý elektrošok a nejvyšší představitelé států a vládce velmi rychle dohodnou na tom, jak e, koordinovat a spolupracovat e, na e, různých opatřeních, která budou účinná. Po tomto úvodu bych chtěl srdečně přivítat paní Fabi Jones, která je tady po mé pravici, paní Fabia Jones je v čele našeho sekretariátu rozpočtového výboru. Přišla s velkou zkušeností a já eh, nepochybuji o tom, že bude ve své funkci úspěšná. Nahrazuje Moniku Strasser, která je nyní eh, v čele protokolu Evropského parlamentu. V tom jí přeji také hodně úspěchů a děkuji za veškerou práci odvedenou eh, v rozpočtovém výboru a v Evropském parlamentu vůbec. Nyní bych vás rád seznámil s rozhodnutími, eh, která přijali koordinátoři na schůzi 14. ledna. Během eh, této schůze jsme stanovili eh, koordinátory. GUE dostává, nebo zpravodaje GUE dostává eh, stanovisko k výboru ITRE Green Growth Opportunities. Dále pan Delano za SAD dostává ke zpracování stanovisko, ke zprávě, které spadá do výboru rybolovu. Fisheries Partnership Agreements between EU and the Republic of Madagascar. Pan Fernandez za frakci EPP pro stanovisko k rybolovu Fisheries Partnership Agreement between EU and the Republic of Cape Verde. Pan Taron za frakci zelených dostává stanovisko ke zprávě Fisheries Protocol Agreement between EU and the Republic of Guinea-Bissau. Koordinátoři rozhodli o datu semináře, který se bude konat 31. března v budově parlamentu. A koordinátoři se zavázali jménem vás všech že se zúčastníte eh, semináře, že si eh, nepřijmete na stejný den, nepřijmete nějaké jiné závazky, že budete moci od rána až do večera se semináře zúčastnit, aby to byl interaktivní a užitečný seminář. Požádal jsem koordinátory, aby mě sdělili jména osobností, které by bylo možné pozvat, abychom vyslechli jejich svědectví a tím obohatili náš seminář. Pan Fernandez, zpravodaj eh, pro rozpočet 2016 eh, v oddílu 3, navrhl časový harmonogram pro guidelines rozpočtu 2016 pan Depré, který je zpravodajem pro ostatní oddíly rozpočtu, eh, navrhl dočasnou zprávu a k tomu já se ještě vrátím. Rozpočtový výbor se zúčastní meziparlamentního týdne, jak víte, článek 13 Fiscal Compact Eh, počítá s tím, že národní parlamenty budou eh, společně s Evropským parlamentem monitorovat evropský semestr. Náš výbor má na starosti jeden konkrétní workshop, který se soustředí na nezaplacené faktury tato schůze se bude konat eh, v rámci setkání mezi parlamentem evropským a národními parlamenty 3. a 4. Eh, února. Já vás také prosím, abyste v co největším počtu se zúčastnili mezi parlamentního týdne a abyste byli v kontaktu s členy národních parlamentů z vaší země, kteří se zúčastní e, této schůze. Chceme posílit koordinaci mezi Evropským parlamentem a e, národními parlamenty. Já sám, když jsem byl ve francouzském parlamentu, tak jsem se zúčastnil takového týdne a musím říci, že jsem přijel s určitým pocitem frustrace, protože jsem měl pocit tehdy, že jsem se zúčastnil nekoordinovaných diskusí konferencí, kde nedošlo k žádným závěrům. Bylo to opravdu frustrující. Když se pak člověk vrátil do Národního parlamentu, tak mm, jsem přímo váhal, co vlastně říci, že jsem během toho týdne v Bruselu zažil. A nyní ještě rozhodnutí z dnešního rána, protože před začátkem naší schůze proběhla schůze koordinátorů. Na této schůzi jsme rozhodli, že vypracujeme stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy eh, v výboru AFKO na téma zlepšení fungování Evropské unie a na otázku, jak lépe využít Lisabonské smlouvy. Právě váš předseda byl stanoven zpravodajem. Rozhodli jsme také, že vypracujeme stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy výboru REGI na téma Investment for Jobs and Growth Promoting Economic and Social uh, Cohesion in the European Union. Eh, frakce SAD byla určena, že si vybere zpravodaje pro toto eh, stanovisko. Dále zpráva eh, INTA, Macro Financial Assistance to Ukraine. Tady jsme se rozhodli, že nebudeme mít stanovisko ani k zprávě LIBE European Prosecutors Office Internal Report. Ani k tomu nebudeme vypracovat stanovisko. Pokud jde o různé projekty, konkrétně plán, Junckerův plán na investice. Tady náš koordinátor rozhodl, že rozpočtový eh, výbor bude příslušný podle právního základu a ostatní výbory budou podle článku 54 také zapojeny do této práce. A to výbory Ekon, TRAN, ITRE a pravděpodobně i některé další výbory. Snažili jsme se vyvodit určité ponaučení z rozpočtové zkušenosti eh, druhého pololetí 2014. Vyvodit určité poučení o přínosech i frustracích Lisabonské smlouvy v rozpočtové oblasti. Eh, k dispozici máte vynikající dokument na toto téma a myslíme si, že to je velice eh, dobrý přínos pro náš seminář 31. března. Eh, pokud jde o delegace a o cesty výboru. Na schůzi koordinátorů bylo rozhodnuto, v jakých datech proběhnou cesty do Ukrajiny, v týdnu číslo 12, to je od 16. do 20. března. A bude to třídenní cesta. Estonsko, e, v týdnu 25, od 18. do 19. června, dva dny. Jediné dva možné dny na tuto cestu. A Itálie, Lampedusa, týden číslo 30, od 20. do 24. července. A bude to třídenní cesta, včetně cesty. Dále, pokud je o platformu, kterou vytváří výbor Blending and External Cooperation, tady ko- koordinátoři jsou toho názoru, že do, našeho, do naší agendy je třeba zahrnout eh, sdělení komise o činnostech různých externích eh, orgánů a organizací, které přispívají k vytváření evropské politiky. Jde o nové nástroje, o nové nástroje financování Přáli jsme si tedy, aby komise nám předložila svou zprávu. A pokud jde o akty v přenesené působnosti ze strany komise, tady se koordinátoři domnívají, že eh, stálí, eh, stálí spravodajové a další spravodajové mají veškerou pravomoc eh, ke sledování aktů v přenesené pravomoci a že je tedy možné jmenovat jednoho stálého zpravodaje. Vážení kolegové, tolik tedy k rozhodnutím, která byla přijata na schůzi koordinátorů. Chtěl bych vás informovat, tedy o parlamentním týdnu jsem vás už informoval 3. 4 února. A konkrétně den 3. února proběhne diskuse u kulatého stolu Eh, které bude předsedat rozpočtový výbor. Já vás tedy zvu, abyste se zúčastnili v co největším počtu tohoto parlamentního týdne, který zapadá do eh, evropského semestru. Kontrolní komise, a tady nech mě sleduje paní Gresle, zda to říkám správně, eh, organizuje slyšení v rámci absolutoria za rok 2013. Myslím, že to bude probíhat ve čtvrtek eh, dopoledne. A paní eh, Georgieva se zúčastní této schůze. A dále členové účetního dvora budou taktéž zastoupeni a slyšení proběhne v 9 hodin ve čtvrtek dopoledne v ASP 5G3. Členové našeho výboru, paní předsedkyně, jsou vítáni na tomto slyšení. Je to tak? Tak tím už jsem, myslím, opravdu ukončil sdělení předsedy. Pokud jde o zápis naší schůze z 11. a 15. prosince loňského roku, eh, doufám, nevyvolali žádné námitky a mohou být považovány za mohou být zápisy považovány za schválené. Nyní přicházíme k rozpočtu 2016. Eh, oddíl 3. Dávám slovo panu Fernandesovi, který je hlavním zpravodajem. Nechť nám prosím představí svou vizi, jak přistupovat k plnění rozpočtu na rok 2016. Děkuji vám, pane předsedo. De 2016 deverá contar com o empenho, com o envolvimento e essa. Tak eh, já musím říci, že eh, se eh, tímto tématem si zabývat velmi angažovaně a jsem si jist, že také všechny frakce mě podpoří. Důležité je zapojit evropské občany. Důležité je, aby eh, také evropský občan měl před očima, jak důležité to pro něj je, tedy tento evropský rozpočet týká se jednoho procenta evropského HDP a určitě přináší hodnotu. Je třeba zdůraznit voličům, jakou důležitost má pro ně evropský rozpočet. Musíme být nadále přísní při uplatňování rozpočtu na rok 2015 a musí být jasné, že to, co zde v parlamentu, radě a komisi dohodneme, že to se také uskuteční. Musí to být zcela jasné cíle, zcela jasné položky. Z víceletého finančního rámce vyplývá, že cíle, které jsme si stanovili, zejména strategie do roku 2020, si zaslouží lepší koordinaci. I v tomto smyslu eh, musíme být rigorózní při naplňování rozpočtu a eh, zajistit to, aby se ta přidaná hodnota, ten přínos evropského rozpočtu také projevil. Proto jsme se takto rozhodli spolu s radou a s komisí a to teď musíme realizovat. A teď jak na to? Především je třeba dát občanům Evropské unie zcela jasný a jednoduchý signál. Ty eh, priority eh, jsou pro mě vyjádřeny třemi slovy, která začínají na S, alespoň v mém jazyce, a to je zaměstnanost, podniky a hospodářství. Všechny ty musíme podporovat. Musíme zajistit také to, aby se ve vzdělání projevily také moderní potřeby, potřeby malých a středních podniků. Ano, to je velice dobré, eh, doplňuje pan předseda. Co se podniku týče, tak pro ně musíme zajistit výzkum a vývoj. Je zde potřeba lepší kvalifikace pracujících, ale eh, také je potřebné eh, celkové prostředí, aby bylo příznivé, zejména pro malé a střední podniky. A je třeba motivovat mladé lidi eh, k podnikání. Proto zde máme celou řadu projektů a v oblasti zaměstnanosti je třeba se zaměřit na to, jak nám eh, fungují pilotní projekty. Pro mládež existuje spousta programů, ale na druhé straně eh, pro starší pracující, tady je a přetrvává problém se jejich mobilitou a výsledkem toho je, že máme spoustu neobsazených pracovních pozic. Čili je třeba, aby občané byli mobilní. Zároveň všem je třeba zajistit jak vnitřní, tak externí solidaritu. To znamená sociální, teritoriální, to je ta externí a ta interní solidarita znamená boj proti chudobě a k tomu patří také pomoc uprchlíkům. My jsme celosvětově největším dárcem, jenomže mnozí to tak nevidí, necítí. Je to dojem, který musíme zesilovat. Já se pokusím vyjádřit to velmi stručně. A i když odhlédnu od toho ostatního, co jsem tady řekl, je důležité, aby v Evropě bylo bezpečno. My jsme v mnohých oblastech eh, rozhodující vůdčí eh, silou. Eh, máme zhruba desetinu světové populace, ale naše hospodářská síla je daleko větší. To jsou všecko velmi, velmi důležité body a na ty musí, brát, musí být brán zřetel, když se tedy bavíme o tom, jak by měl vypadat rozpočet. Návrh zprávy by měl být eh, ve, tedy 4. února představen ve výboru, změny, pozměňovací návrhy do 11. Eh, hlasování ve výboru 26. února a na plénu potom v březnu. To jsou samozřejmě moje návrhy. A já doufám, jak jsem řekl už úvodem, že všichni kolegové i frakce se budou angažovat při této spolupráci a také přispějí svými návrhy. Důležité jsou samozřejmě ty eh, klíčové priority, eh, ty klíčové signály eh, to je tolik tedy k rozpočtu 2016. Děkuji, pane zpravodaji, za tuto prezentaci. Tak by tedy měla vypadat zpráva o návrhu rozpočtu na rok 2016. A nyní proběhne výměna názorů k těmto hlavním bodům. Samozřejmě v tom rozpočtu 2016 budeme také brát v úvahu Junckerův investiční plán pro eh, pozbuzení zaměstnanosti, růstu, konkurenceschopnosti a tak dále. Výměna názoru, kdo chce hovořit? Pan Geyer? Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem stílovým zpravodajem za sociálně demokratickou frakci. V zásadě souhlasím s panem Fernandezem. Body, které zde uvedl, ty jsou objektivně správné a nezbytné, takže se shodujeme, ale eh, možná ještě záleží trošku na rozložení důrazů. Zcela jistě souhlasím s tím, eh, že je zapotřebí mít více podnětů pro mobilitu. Otázka je, jak by to mohlo vypadat jako sociální demokrat bych řekl, že mobilitou je tady to, e, kdy e, lidé mohou využívat e, vymožeností společného trhu, když tedy chtějí, chtějí zkusit se uplatnit někde jinde. A nebo také musíme říct, když ho k tomu nutí sociální podmínky ve vlasti. To by samozřejmě byla jen taková nouzová situace. Nicméně i v této může, e, může uplatnit svůj nárok na svobodu pohybu. Ale e, samozřejmě, že e, to není řešení nezaměstnanosti. My víme, že v hospodářském rozvoji existuje eh, nevyrovnanost a časové posuny mezi jednotlivými zeměmi. Eh, máme tady také členské země, ve kterých je na jedné straně vysoká nezaměstnanost a na druhé straně eh, přebytek neobsazených míst. Čili samozřejmě tady není Eh, tady by muselo jít o nucenou eh, mobilitu, to je na, samozřejmě eh, rozpor a protiklad svobody. Nicméně já si myslím, že to se skutečně dá vyřešit tedy přerozdělením těch důrazů, jak jsem řekl. No a samozřejmě můžeme zdůraznit potenciál EU pro zaměstnanost mládeže, prostor pro malé a střední podniky, ochota investovat, čili já myslím, že eh, tady opravdu se ničím nelišíme, o tom tady diskutujeme už, co já pamatuju, tento výbor. Myslím si, že eh, důležité bude eh, tyto priority bránit tváří tvář a radě. A možná, že bychom proto mohli využít také parlamentní týden, a to znamená, že bychom se vyhnuli situaci, kdy členské země v radě potom budou sice hovořit o tom, jak je nutné podporovat výzkum a vývoj a v debatě o rozpočtu příslušné plošky se škrtají. Čili na to je třeba dát pozor. Děkuji. Děkuji, prosím, pan Kolmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že všechno, co uvedl pan Ferrandeš, je pravda. Na našem výboru bychom si měli znovu ujasnit, nač se vlastně tady máme v tomto výboru eh, zaměřovat. Jaké problémy? Hovořili jsme o politických cílích, o, o věcných aspektech, odborných aspektech a tam napříč frakci chci, frakcemi se do značné míry shodneme. Všichni eh, sklidí potlesk, když řeknou, že chtějí opatření k snížení nezaměstnanosti mládeže, že chtějí lepší vzdělávání. To je všechno nesporné. Ale myslím, že naše úloha tady eh, spočívá zejména v otázkách eh, rozpočtu ohledně financování toho celého, protože všechny ty cíle musí být financovatelné, protože jinak tady máme prostě ehm, nějaké iluze, které si eh, promítáme na zeď, ale ehm, vize, ale vůbec ne, nejsme schopni si je dovolit. Musíme začítat u těch malých věcí a eh, uvědomit si, že potřebujeme vyvážený rozpočet. Všichni mohou eh, říct, že náš rozpočet je přece vyvážený, ale my všichni víme, že to je vyvážené jenom na eh, papíře. Když ten papír eh, otočíte, tak najednou uvidíme, že jsou tam velké díry. Musíme řešit ten velký problém RAL, problém neproplacených účtů a musíme si uvědomit, jak velký by tento eh, rozdíl, ten rozpočet měl být. Máme tady rozpočtovou proceduru. Já se omlouvám. Evropský parlament určuje rozpočet, který už určila komise a členské státy. A, a při přípravných eh, pracích na rozpočtu v roce 2016 bychom měli tedy včas a, eh, a, se eh, sladit se členskými státy, abychom dosáhli eh, pozitivního obrazu všech evropských institucí. Já si dovolím to opravdu eh, říci, protože se nám pořád předhaduje, že jsme velice kritičtí vůči Evropě. Já myslím, že to můžeme udělat hodně pro Evropu, když se nám podaří dosáhnout včas jednoty, abychom um, dosáhli eh, opravdu z eh, odsouhlaseného rozpočtu a potom s ním šli ven. Děkuji. Děkuji, pan předseda. Eh, rovnako podporujem. Děkuji, pane předsedo. Já také podporuji názory pana zpravodaje a dalších kolegů, kteří hovořili po něm. Ze všech těch vyjádření jsem vyrozuměl, že naším hlavním cílem, hlavní prioritou je to, aby všechny strategické cíly cíle byly profinancovány. To je to nejdůležitější. A k tomu by měly směřovat i naše procedury. Viděli jsme, no víme, jaký byl problém s profinancováním našich rozpočtů, protože národní rozpočty nám neposkytly ty zdroje, které měly. Proto navrhuji vytvořit nějaké takové vzájemné doplňování se národních eh, rozpočtů eh, s evropským rozpočtem prostřednictvím nějakých partnerských eh, smluv ohledně investic v rámci Evropy 2020. Bylo by to takové inteligentní zeskupení národních a evropských prostředků s cílem dosáhnout úspor z rozsahu a stimulačního účinku a snížit deficity národních rozpočtů, k čemuž nám pomohou i ty společné, nebo ty účinky společně nasazených zdrojů. Děkuji. Monsieur Delano. Děkuji, pan Delano. Ano, děkuji, pane předsedo. Já také samozřejmě sdílím eh, ty hlavní směry s panem zpravodajem. Eh, v té věci asi nebude příliš velká diskuse. Samozřejmě, ta hlavní otázka, která vznikne, je otázka prostředků, které budou k dispozici na naplnění těch cílů. Já dost dobře si nedovedu představit, jak splnit všechny tyto cíle z prostředky, které dnes máme. E, musíme chápat, že Evropa se mění, je v pohybu a my musíme být na výši, na úrovni těchto změn a mít prostředky, které budou schopny reagovat na tyto změny je to tedy především otázka zdrojů. S jakými zdroji, s jakými prostředky budeme reagovat na všechny ty cíle, se kterými se asi všichni stotožňujeme? Můžeme si představit, že budou nějaké nové dodatečné zdroje nebo že bude větší flexibilita? To jsou otázky, které si musíme položit. A myslím, že právě diskuse bude asi eh, se týkat tohoto otázka eh, prostředků, případně nových prostředků, účasti států. Myslím, že je třeba zahájit tuto diskusi. Pokud jde o eh, podstatu a hlavní směry, tam si myslím, že asi nebude problém se dohodnout. Pokud jde o zdroje a prostředky, tady asi bude větší problém. Paní Dirkiada? Já souhlasím s tím, co říkají eh, další řečníci. Já si myslím, že skutečně by se tam mělo zabývat eh, problémy zemí, jako je třeba Irsko, které ho mě udrpělo eh, za krize a stála to každého občana hodně. Čili proto je nutné investovat, to už bylo řečeno a já doufám, že už se nebude dále škrtat, zvláště ne v rybolovu, který hm, také dostal zabrat v Irsku. No a Možná, že eh, by to mohlo být také součástí podstaty té eh, diskuse. A také bychom si zasloužili eh, detailní diskusi o tom, jak na to všechno dopadne Junckerův investiční plán. Děkuji, paní Švali. Thank you, Mr. Chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj Fernandez ty názory? Další kolegů eh, s těmi také souhlasím. Ale eh, jedna z důležitých věcí je dosáhnout konsenzus a neopakovat situaci, které eh, jsme dosáhli ve vyjednávání minulý rok při přijímání rozpočtu. Čili měli bychom na zájít vyjednávání ještě dříve s zástupci eh, ženských států na radě. Myslím si, eh, že je třeba opravdu přilížet k Junckerovému investičnímu plánu. Čili v roce 2016 to opravdu bude hodně ovlivňovat rozpočet a musíme dokončit ta vyjednávání v rámci eh, vědávání o rozpočtu. Děkuji, pan Taro. Merci, monsieur le président. I absolutely agree that... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s eh, tím, že pan eh, Fernandez položil dobrý základ pro naši budoucí práci na rozpočtu v roce 2016. Jenom bych dodal, že v roce 2015 proběhne eh, klimatický summit v Paříži, kde se bude muset eh, rozhodovat, což by mohlo, já doufám, že to bude mít eh, pozitivní dopad na rozpočet v příštím roce. Měli bychom také při tvorbě tohoto rozpočtu se zabývat situací v oblasti Evropské energetické unie vzhledem k zajímavým eh, cenám ropy a signálům ruské vlády ohledně eh, přesměrování jejího plynu. Ať už se s tím pokouší dělat cokoliv. Takže mm, toto by mohlo být využito jako pozitivní eh, nástroj rozpočtu a to občané by potom pochopili, co tady vlastně děláme. Děkuji. Euh, Děkuji vám za tuto první část výměny názorů. Pane zpravodaji, pane hlavní zpravodaji, budete nás informovat o tom, jak dále chcete postupovat. Pravda je, že rozpočtová rozprava, kterou jsme vedli po volbách v květnu 2014, ta e, samozřejmě byla omezena tím, že jsme se příliš náhle ocitli vlastně už ve finální fázi v naší vlastní diskusi i ve zpracování rozpočtu jsme asi nemohli eh, eh, zohlednit všechno, co, k čemu jsme se zavázali eh, ve volební kampani. Velice často je třeba říci, že 80 milionů je rozpočet Frontexu. To je velice málo. Řecko, Itálie se musí sami postarat o tuto věc. A právě přistěhovalství je přece velkým bodem a chybí tady prostředky. Dále zaměstnanost mladých. Nestačí jenom dát k tomu nějaké prostředky. Viděli jsme, že nejvyšší představitelé státu a vlád se na to také dívají různým způsobem. Ohlásí určitá opatření, ale vůbec nezajistí peníze na jejich realizaci. Pokud je o zaměstnanost mladých, myslím, že je třeba postupovat konkrétněji a asi nějak usnadnit mobilitu pro mladé, kteří eh, získávají teprve odbornou přípravu, kteří jsou v učňovských střediscích, aby se mohli pohybovat po celém území EU. Tady bychom, pane zpravodaji, třeba mohli i něco navrhnout. A Pokud je o velký problém, bolestný problém plateb, tak tady bych chtěl zdůraznit právě ten Evropský týden, tedy meziparlamentní týden, kde budou zástupci z různých eh, parlamentů členských států z té národní úrovně. A právě tady je třeba věci jasně říci, eh, říci, že často se věci nenaplní jen proto, že se na stolech komise hromadí nezaplacené faktury. No, možná tím ukončíme tuto rozpravu. Chcete, pane zpravodaji, k tomu ještě něco na závěr říci? Ano, děkuji, pane předsedo. Kontribut. Eh, Já děkuji kolegům za příspěvky a eh, samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba zdůraznit priority. Eh, na to, abychom podpořili zaměstnanost, je třeba posílit společný trh, to je velmi důležité. Otázka, jak chceme bojovat proti změně podnebí a zároveň vytvářet pracovní místa, no tak já myslím, že obojí cíle jsou velmi kompatibilní. Je třeba podporovat také energetickou politiku, to je jasný faktor a pozitivní faktor. Musíme dále pracovat na dokončení společného trhu a posílit synergie a samozřejmě to se musí promítat do našeho i do státních rozpočtů. A e, ještě e, slovo k Junkrovu plánu, které, e, o kterém jsem tady nehovořil úmyslně. Já bych řekl, že Junckerův plán nelze vnímat v žádném případě jako náhradu evropského rozpočtu. Jinak se začne ještě krátit tam, krátit onde a tak dále. Prostě ta, ten Junkrův plán, to je něco navíc. To by mělo posilovat naše cíle. V žádném případě to nelze vnímat jako náhradu rozpočtu EU. Z mého hlediska je také jasné, že prostředky, které potřebujeme na dosažení cílu, že tady, a to souvisí s tím, co jsem říkal předtím, že to je prostě důvěryhodnost a plnění rozpočtu. My si musíme stanovit cíle, to je jasné, ale ty je třeba také naplňovat. A na to potřebujeme samozřejmě také dostatek prostředků, jinak se dostaneme do rozporu. Vedoucí roli tady musí sehrát parlament a ne jiné instituce. My musíme dosáhnout těch cílů, které jsme si stanovili. A já děkuji kolegům za vstupy, které poskytli ve svých příspěvcích, já je zapracuji do zprávy a nebudu tady samozřejmě sepisovat žádný tlustospis, ale pokusím se naopak být stručný a výstižný a abychom ukázali Evropanům, že jim rozumíme. No, děkuji vám, pane zpravodaji a 5. Eh, února eh, dostaneme vaši, vaši tedy zprávu, návrh vaší zprávy. A nyní přejdeme eh, k dalším oddílům rozpočtu. Tady je zpravodajem Gerard Depré, on tady dnes není, zastupuje ho pan Ali. Na schůzi koordinátorů pan Depré řekl, že nepočítá s tím, že by vypracoval takovou zprávu, jakou nám tady charakterizoval pan Fernandez. On se eh, chce pouze omezit na pracovní dokument s prvními odhady. Má se sejít s generálním tajemníkem parlamentu, protože tam je, jde právě o ten největší rozpočet v jeho částech. Možná pan Ali má k tomu nějaké doplnění. Eh, no, Mr. Chair, eh, as you said... Ne, pane předsedo, jak jste říkal, já si myslím, že mm, je teď třeba předložit eh, ten návrh pracovního dokumentu během února na příštím zasedání výboru pro rozpočet a závěrečná pracovní verze by měla být dokončena do 26. ledna, pardon, února. Jménem pana Dipeho bych požádal o, o všechna jména a všech sílových zpravodajů pro další a, části. Děkuji. Merci. A děkuji. A chtěl by k tomu někdo prosím vystoupit? Pan Onto? Děkuji, pan předseda. Myslím si, že bude důležité. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bude vhodné zaměřit se na racionální fungování institucí. To znamená, jak funguje meziinstitucionální spolupráce. Vždycky tady byly nějaké rezervy v té spolupráci. A další věc, která možná tlačí i nás v parlamentu, eh, je například to, že když se eh, překládají dokumenty, tak se stane, že k datu eh, jednání nejsou přeloženy do všech jazyků ale potom na druhou stranu oni se musí dopřeložit do všech jazyků eh, v budoucnosti. Ale stává se nám to, že se překládají eh, v eh, chvíli, kdy už nejsou aktuální a to zbytečně zatěžuje systém. Takže bychom měli nalézt ten systém, že by se ty nepotřebné věci už vůbec nepřekládaly. Ale když požádá nějaký občan Evropské unie je o něco, tak se může ta jedna tisíce ještě dopřeložit. Tím bychom mohli ušetřit to, že budeme mít eh, všechny překlady v pořádku na, vyjednání, na jednání a nebudou eh, včas, ehm, tak abychom později nepřekládali něco, co je tři měsíce eh, staré, čili ještě bychom to měli tak trochu zracionalizovat ten systém. pas que ce sera entendu. Ano. A že by to bylo vyslyšeno. Ano, ano, to, přání by opravdu mělo být vyslyšeno. Já bych chtěl uh, připomenout, že když nemáme dokument ve svém jazyce, pak nejsme povinni hlasovat. Já chci na to upozornit, chci předtím varovat, to je zásadní otázka. My se snažíme samozřejmě doučit anglicky, ale zbývá nám ještě hodně eh, cesty. Zejména u tak důležitých otázek je třeba mít přeložený dokument do vlastního jazyka. Předseda. Ano, ano, já jen opakuji, kež to bude vyslyšeno. A prosím, další řečník. Prezidenty. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, jen chtěl stručně komentovat eh, to, co tady zaznělo. Já eh, to mohu potvrdit ale nechávám tady otázku ještě otevřenou. Kdo rozhodne, který dokument je důležitější než jiný dokument, protože jeden dokument může být eh, důležitý pro vás a méně důležitý pro mě a u jiného dokumentu to může být naopak. Prostě je to trošku komplikovaná situace. Kdo rozhodne, kdo bude tím rozhodčím, tím soudcem, kdo rozhodne, co je důležitější než je něco jiného? Prosím, pan Maňka chce na to reagovat? Ano, s panem kolegou, že toto... Ano, souhlasím s panem kolegou, že toto je mm, klíčový problém. Stává se ovšem někdy, že eh, dostanete 700 pozměňovacích návrhů, z nich 600 neprojde a už se nikdy eh, neobjeví, ale potom se ještě eh, o dva měsíce později překládají. A není prostor potom proto, aby se překládaly nové věci. Čili musíme citlivě zvažovat, toto a nalézt nějaký systém, jak odbourat zbytečnou byrokracii. Ale souhlasím sami, že to vůbec nebude jednoduché. Ano, prosím. Takže snažme se psát a říkat pouze důležité věci. To i mě vede k tomu, že budu stručnější. Takže všechny tyto náměty předáme panu Depre. A nyní můžeme přejít eh, k bodu 8. Eh, pokud jde o návrh opravného rozpočtu, to budeme mít až odpoledne v přítomnosti paní Georgievy. A pan Katajnen, ten přijde k prezentovat plán Juncker. My se tedy rovnou dostáváme k bodě 8. Paní Gressle je zpravodajkou tohoto velmi důležitého bodu. Finanční pravidla, které se vztahují na celkový rozpočet Unie. Prosím, máte slovo. Vielen Dank. Děkuji. Tak co se rozpočtu týče, my se momentálně probíráme hostinacími návrhy, zatím nemáme předloženou verzi. Máme zde celkem 76 pozměňovacích návrhy, včetně mých vlastních. Eh, většina těchto pozměňovacích návrhů je z mého pera, poněvadž eh, se hm, poněvadž dochází k eh, drobným úpravám eh, dosavadních pozměňovacích návrhů, no a uvidíme, jak to tedy bude dál. Takže, jak říkám, máme to tedy, máme balíček 76 eh, pozměňovacích návrhů. Eh, ten, pak tady máme článek 325, což je tedy právní základ. Dále je tady otázka eh, střetu zájmu, který eh, řešíme novým eh, úvodním bodem, kde tady se definují tři možné scénáře. Eh, pokoušíme se aby to bylo jasnější a tady uživatelsky přívětivější. Pokud se týče definice mezinárodních organizací, zde počítáme s tím, že nevládní organizace může být za určitých okolností považována za mezinárodní organizaci. Tady jsem to upravila, tento pozměňovací návrh, poněvadž si myslím, že eh, to mm, asi není dobrý nápad eh, tak to definovat. Dále jsme se přiblížili otázce, otázce Eh, jaké případy podvodu se mohou konat, eh, zejména v oblasti třetích zemí. Tady máme eh, obrovský příklad v Ganě, máme zde tři dárce a dva z těch tří věděli, že se tam podvádí a Evropské unii nikdo nic neřekl, takže tam jsme zavedli příslušná opatření. Pak tady máme ještě část pozměňovacích návrhu, eh, který se týká výročních zpráv o činnosti, které tedy budou povinné a eh, my jsme zjistili, že eh, toto musí předkládat komise a teď jsme tuto povinnost rozšířili také na další instituce, čili povinnost předkládat tyto zprávy o Eh, činnosti. Pak tady máme eh, další eh, pozdělací návrh a tam se to týká přístupu k zprávám parlamentu po domluvě s komisí. To se také týká absolutoria a možného důvěrného poskytování. Dále tady jsme zavedli horizontální povinnosti pro Eh, zadavatele prací, eh, čili pro komisi, aby se také eh, automaticky zohledňovaly ohledy sociální a ekologické. Máme také novou směrnici pro veřejné zakázky a toto chceme také aby platilo pro Evropskou unii, tedy pro instituce, nejenom pro členské země. Čili toto je konec konců eh, také ve směrnici pro eh, zadavatele zakázek. To eh, je takové trošku úsměvné, že by se evropské instituce cítily stát mimo tato ustanovení. My jsme tedy v této směrnici udělali změny a trošku kriticky bych se zmínila také o tom, že některé věci, které jsou povinné, eh, budou obtížné pro evropské eh, instituce Evropské unie. A eh, tady je teď povinnost, aby se ještě po zadání zakázky vedly dodatečná jednání, kde by mohlo dojít ke změnám až do 50 hodnoty zakázky. Čili tady rovný přístup k veřejným zakázkám by měl být tedy eh, zajištěn eh, touto směrnicí. A já musím říci, že eh, toto skutečně je třeba rozšířit na evropské instituce. Dále jsme několikrát debatovali o databance kde eh, mohou být eh, podniky zapisovány na černou listinu, pokud se dopustí podvádění eh, s evropskými penězi. Já pořád k tomu mám určité starosti a je otázka, jak to účinně uvést do souladu s principy ochrany dat, aby to fungovalo tedy tak, jak jsme si to představovali. No, navíc té, na té černé listině zatím jenom jedno jméno, takže ono to opravdu nefunguje. Dále tady máme panel, kde eh, ten panel, který by měl rozhodovat o tom, kdo bude eh, dán na černou listinu. A tady jsme Eh, se nechali inspirovat Transparency International a předvedli, tedy přidali k tomu ještě další eh, pravidla, jako je třeba nezávislost členů panelu a tak dále a možné finanční tresty. Dále chceme hm, také eh, měření finančního výkonu a to by se mělo týkat také sdílených prostředků, respektive prostředků, které jsou které jsou pod společnou tedy komise členských zemí, čili tady, aby eh, také o, o tom byly podávány eh, vhodné reporty. Dále tady máme pozměňovací návrhy k výroční zprávě Evropského účetního dvora a otázky, co by mělo být před, co by mělo předcházet výměně informací mezi auditorem a auditovaným subjektem, čili tady taky máme určité možnosti a e, naposledy včera jsem se pokusila zabývat otázkou, e, v jakém časovém horizontu by Evropský účetní dvůr e, měl vydávat zvláštní zprávy. Já jsem se už několikrát pokusila dohodnout s komisí, no a teď jsme se konečně dohodli a mělo by to být 14 měsíců pro účetní dvůr a poté tedy komise by měla mít eh, pět, pět týdnů na odpověď. No a samozřejmě eh, existují také komplikovanější zprávy, které se za 14 měsíců mm, nestihnou, poněvadž eh, se k tomu musí vyjadřovat spousta lidí v půlka světa, dá se říci. Co se týče absolutoria, všechny pozměňovací návrhy, o které jsme přišli v trialozích, eh, tak ty jsme opět vrátili do hry, zejména pokud se týče eh, absolutoria pro jednotlivé instituce a určitě si užijeme ještě hodně legrace při vyjednávání s radou. Eh, pak jsem se také zabývala pozměňovacími návrhy kolegů. Tady nevnímám žádné větší problémy. Určitě budu chtít hovořit s každým pozměňovacím, tedy autorem pozměňovacího návrhu a abychom si vyříkali, kde to bude třeba ještě posměnit, případně ústní směnou. Momentálně eh, máme tady eh, rozpočtový eh, řád, kterému se věnuje strašná spousta lidí a to znamená, že důležité je Eh, že kreativita zatím tedy nebyla nějak přehnaná, poněvadž eh, každý text by měl být také na to, aby byl použitelný a vysvětlitelný. Takže ty interpretační problémy, aby nebyly tak velké, jak jsme to někdy eh, zažili. Pane předsedo, myslím, že jsme na dobré cestě. A už teď bych chtěla říci, že eh, k některým pozměňovacím návrhům eh, budu eh, muset ještě mm, podat ústní změny. Navzdory tomu, že tady máme písemně, poněvadž jsme se v debatě zejména s komisí pokusili dospět k formě textu, která také administrativě pomůže. Takže já tady děkuji za všem, kteří se za, o to starají a také kolega Gajer eh, podal velmi pěkný pozměňovací návrhy, který se týká ORIMu, eh, to znamená ta naše agentura v Alicante, eh, která tedy v tom rozpočtovém řádu v podstatě vůbec není uvedena, ale prostě pan kolega ji tady dal do hry. Eh, myslím, že by bylo, eh, bude to velice zajímavé, že to budeme prosazovat. Děkuji, pane předsedo. Merci, madame Grasle. Děkuji, paní Grasle. Vyjádříme se tedy k vaše zprávě i eh, k pozněvacím návrhům 5. února. A pak bude zahájen neformální trialog ve snaze dospět k formulacím, které budou odpovídat očekáváním Rady i parlamentu. Pan Parady, který zastupuje eh, DG, eh, z centrálního orgánu, eh, chtěl by k tomu něco říci? Jenom velice rychle, pane předsedo, děkuji, že mi dáváte slovo. Já myslím, že práce, kterou jsme eh, v předběžné fázi dostali eh, ve spolupráci s paní Grasle, eh, odpovídá hlavním liniím. Dostali jsme to včera večer. A myslím, že je to přijatelné pro komisi. Poznámka paní zpravodajky k tomu, že ten text musí být prostě použitelný pro komisi, ta je velice důležitá. A myslím, že ve většině případů opravdu pozměňovací návrhy jdou tímto směrem. Chtěl bych eh, zdůraznit tyto pozměňovací návrhy. Eh, pokud je o Alicante, ano, máme tady eh, určitý problém se samofinancovanými agenturami, ale samozřejmě souhlasíme s těmi návrhy týkajících se partnerství soukromého a veřejného sektoru. Důležitý je kontakt, který má zpravodajka s naším eh, zástupcem generálního ředitele, což vedlo k tomu, že eh, se zveřejnily zvláštní eh, zprávy podle postupu, který nám dává pět týdnů na reagování. To je také, myslím, věc, která Eh, může, na které se můžeme snadno dohodnout. A pokud je o předávání zprávy interního auditora komise, i tady jsou určité kontakty, eh, které máme a zpráva auditora, která je normálně samozřejmě vyhrazena pro komisi a kolegium eh, komisařů, musí být předána v postupu absolutoria. U všech těch ostatních věcí jsou některé pozměňovací návrhy, na které se ještě musíme eh, do toho 5. února eh, podívat blížeji ve spolupráci se spravodajkou. A pak budou probíhat trialogy, eh, pokud bude možné koncem dubna dospět k dohodě s radou. Bude to dobré, děkuji. Děkuji a prosím pan Negresku. bun. Děkuji, Tohle je velice dobrá zpráva. Myslím si, že všichni eh, jsme chtěli tohle eh, dobře eh, zregulovat, dosáhnout transparentnosti informací. Týká se to tedy evropských kontraktů a o tom jsme ovšem hovořili. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, které jsou předložené, tak by neměly být subjektivní. A tady například hovořím o pozměňovací návrhu 60, kde vylučujeme dodavatele eh, z menších trhů, ale eh, neřekli jsme eh, velmi příliš jasně o tom, co, o čem tady hovoříme. Já myslím, že tohle by mohlo mít negativní dopad na podnikání a nemuselo by to dosáhnout transparentnosti. Potom jsou tady také sociální a ekologické standardy. To je jasné, ale eh, musíme vysvětlit, co to přesně tady znamená, protože jinak bychom mohli tam nechávat příliš velký prostor k výkladu a mohli bychom eh, tak negativně ovlivnit eh, přístup k evropským kontraktům. Nechceme, aby to bylo předmětem odlišného výkladu. Pan Gajer také hovořil o úloze eh, parlamentu, čeho jsme si eh, vážili. Socialisté a sociální demokraté to podporovali. Parlament by měl mít eh, velkou roli, pokud jde o ty aktivity. A, a tady se s panem zpravodajem shodneme. Děkuji. Děkuji. Pokud nikdo jiný nežádá o slovo, prosím paní Gresle. Děkuji. Ta otázka eh, s eh, pozměňovacím návrhem 60, eh, o tom jsem debatovala dlouho a široko, protože samozřejmě ty malé tam chceme mít a to, co jsme udělali, ty malé nevylučuje. To byl podnět účetního dvora, proto jsme ho tam dali. Náš problém, a já přesně mám s tím stejný problém jako vy, náš problém je změněná směrnice o zadávání zakázek. Uh, upřímně řečeno, já jsem se nezabývala tolik obsahem, ale uh, když uh, se do toho dívám, tak to je prostě hrůza, protože transparentní uh, řízení, které uh, m, mm, potřebujeme, tak to díky té nové směrnice je úplně v kýblu. Protože tady se obrací úplně to, co jsme někde pracně vybudovali. Čili teď se musíme zabývat tím, když v podstatě tady vzdáváme eh, úplně ty základní pilíře, a sice eh, otevřený přístup pro ve, k veřejným zakázkám pro všechny, když to teď najednou takhle podkopáme, když eh, dostane, aby dostala to firma za rohem, místo toho, abychom to dali celé Evropě, tak já prostě chápu váš přístup. Mm, ovšem nepomá, nepomůže nám to, to škrtnout, protože přesně taková je právní situace. A pokud můžu odbočku, bude to mít eh, dopady eh, na práci účetního dvora v následném přeskumu. Čili teď je spousta věcí dovoleno, co do posud bylo zakázáno. A my jsme to možná ještě úplně nepochopili, kam nás to dovede. Já osobně si myslím, že ty eh, změny, já si je vnímám kriticky, protože eh, ta otevřenost a transparentnost to byla velká hodnota v EU a teď jsme to tady celé zase odbourali částečně. Čili eh, já jsem proto, abychom to velice přesně přeskoumali, jaké důsledky bude mít eh, změna té směrnice o neveřejných zakázkách, ale teď zatím se k tomu nemůžu podrobně vyjádřit. A každopádně prosím, včetně spolupracovníků, aby opravdu eh, jasně eh, vysvětlovali ty pozměňovací návrhy. Naše kancelář je k tomu připravena, protože mě záleží na tom, aby všechno bylo v pořádku, protože rozpočtová pravidla jsou opravdu velmi důležitý dokument pro Evropskou unii. Děkuji, pane předsedo. Ano, tak já myslím, že pro dnešek eh, to tady uzavřeme a v, s ústním pozměňovacím návrhem můžete případně některé věci upřesnit, abyste reagovala na to, co řekl pan Negresku. Děkuji, paní zpravodajko. A teď se dostáváme k návrhu zprávy, lépe řečeno stanoviska o evropském semestru. Výbor Ekon je příslušný k této zprávě o evropském semestru. Je, jsou to dvě zprávy, jedna na jaře a jedna na podzim. Vážení kolegové, rozhodli jste, že mi svěříte vypracování stanoviska tedy z rozhodnutí koordinátorů. Eh, je to stručný text, ve kterém se snažím zdůraznit, do jaké míry je nezbytné mít veřejné účty, které odpovídají základnímu požadavku věrnosti, přesnosti, které dávají věrný obraz situace v každém členském státě. Myslím, že by bylo dobré posílit eh, harmonizaci makroekonomických hypotéz, ze kterých vycházejí vnitrostátní rozpočty. Jsou ještě velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Myslím, že Evropská unie by měla na pomoci lépe ty makroekonomické základy upřesnit, aby členské státy vycházely ze stejných hypotéz. Lepší harmonizace by také byla žádoucí v prezentaci veřejných účtů. Například už vyjádření přínosu členského státu do evropského rozpočtu. Všichni víme, že jsou dnes různé přístupy a různé prezentace. Je třeba jasně rozlišit eh, tyto eh, věci v deficitu, která část deficitu eh, se týká investic a která část se případně týká, pakliže nějaká vůbec je, eh, v deficitu, pokud je o fungování. Bylo by dobré eh, v rámci evropského semestru odstranit jakýkoliv deficit demokracie. Myslím, že v evropském mechanismu finanční stability je e, určitá pasáž, která vůbec nepodléhá parlamentní kontrole. Musíme lépe spojit nebo zapojit e, vnitrostátní parlamenty, národní parlamenty a evropské, Evropský parlament do evropského semestru. Článek 13 smlouvy o stabilitě, koordinaci a zprávě a řízení by nám měl umožnit e, organizovat setkání se zástupci národních parlamentů. A první takový termín je 2. a 3. Pardon, 3. a 4. února v rámci meziparlamentního setkání. Chtěla, chci připomenout princip rozpočtové upřímnosti, věrnosti a také eh, nutnost, aby eh, závazky Odpovídali platbám. To je třeba dále posílit. E, rozdíl mezi závazky a platbami prožíváme velmi bolestně. Vede to k tomu, že se hromadí nezaplacené faktury na stolech komise. Chci toho využít a požádat o přeskum v polovině období víceletého finančního rámce, aby bylo možné připravit e, úpravu tohoto rámce. Myslím, že by bylo vhodné, aby víceletý rámec odpovídal parlamentnímu mandátu. Je překvapivé, že eh, poslanci zvolení v květnu tady vlastně eh, řeší víceletý finanční rámec, který byl schválen na podzim roku 2013 krátce před eh, novým mandátem a tedy novým složením parlamentu. Chci také připomenout, že tady je přeskum v polovině období tohoto víceletého finančního rámce a myslím, že my, členové rozpočtového výboru, musíme být velmi pozorní eh, a žádat přidanou hodnotu na evropské úrovni. To je také poznámka, kterou uvádí účetní dvůr. Jde o to mít na mysli účinnost a nejen pouze výdaje. Musíme také dohlédnout na to, aby komise měla potřebné prostředky a mohla předložit eh, odhad vývoje Eh, likvidity, tak jak to odpovídá vývoji. V některých chvílích si klademe otázku, jak to je s těmi nezaplacenými fakturami. Jsou tady nějaké eh, postupy, které spožďují předložení těchto faktur. To všechno musí být přesnější. Je mi líto, že členské státy si i nadále myslí, že jejich eh, příspěvek do Eh, evropského rozpočtu se může měnit podle toho, jak si schválí ozdravné postupy. Eh, vláda chce být dobrým eh, správcem finančních prostředků, ale přitom nechce uvolnit potřebné prostředky. Chtěl bych navrhnout takový, takové novátorské opatření. K deficitu členských států by se měla připočíst jejich kvóta nezaplacených faktur. Jinými slovy, jestliže je 25 miliard nezaplacených faktur, pak by komise mohla v posouzení deficitu konkrétní země a posouzení, zda se plní eh, pakt růstu a stability, prostě k k tomu deficitu připočíst určitou alikvotní část eh, nezaplacených faktur. Jistě, tento návrh je provokativní, ale je to pro nás určitá možnost, jak zdůraznit potřebu zaplatit tyto nesplacené faktury. Jinak bych chtěl vyjádřit pozitivní hodnocení investičního plánu, kterou předkládá Junckerova komise. Je třeba být velice obezřetní v tom, jak se to projeví v závazcích v rozpočtu, aby se uvolnil garanční fond a zajistit, že přijaté závazky budou odpovídat rozpočtovým položkám. Tolik tedy ve stručnosti návrh stanoviska, eh, které jsem zpracoval. A ještě poslední poznámka z mé strany. Já bych celkem neviděl problém v tom, že státy, které na národní úrovni eh, výrazně přispějí do Junckerova plánu, aby pak případné sankce, které vůči nim může přijmout komise kvůli překročení stropu rozpočtu, pak tedy, pak, když to překročení je důsledkem výrazného přispění do investičního plánu, aby pak tedy e, nebyly přijaty sankce kvůli tomuto překročení limitních částek. Tolik tedy návrh stanoviska, které vám předkládám a k němu můžeme mít první výměnu názorů. 5. února budeme brát v úvahu nebo budeme posuzovat pozměvací návrhy. Výbor Ekon bude hlasovat o své zprávě 23. února. Chtěl by k tomu prosím někdo vystoupit? Pan Maňka? Děkuji, pan Děkuji, pane předsedo. Já podporuji to, co říkáte, i ty provokativní věci. Je třeba, abychom se touto cestou vydali. Také podporuji eh, vaše názory ohledně eh, toho, jak je nezbytné zachovávat platební disciplínu a dbát o přidanou hodnotu projektů. Podporuji také vaši snahu eh, přitáhnout členské státy do toho fondu pro investice a do jiných fondů a k tomu bude sloužit ta flexibilita, o které jste hovořil. Stejně jako vy, odmítám snahy získat využité finance zpět do národních rozpočtů. Na to musíme nalézt systém. Ještě bych eh, přišel s několika vlastními typy. Vím, že eh, se snažíme o evropskou integraci. Ta je podmíněna potřebnými eh, rozpočtovými prostředky. Nemůžeme připustit, aby se evropská integrace stala rukojmím problému veřejných deficitů. To by vlastně spochybnilo politické ambice Evropské unie, jak byly vyjádřeny v Lisabonské strategii i v strategii Evropě 2020. Proto potřebujeme vytvořit inteligentní evropský rozpočet, který Evropské unii poskytne vlastní zdroje k dosažení ambic aby, aniž by se zvýšila celková daňová zátěž obyvatelstva a zátěž národních rozpočtů. Proto je třeba, aby eh, vlastní rozpočtové zdroje Evropské unie prošly eh, procesem, jehož výsledkem bude nová architektura. To by mělo přiblížit evropskou politiku i voličům a mělo by to standardizovat postavení Evropského parlamentu. Proto bych chtěl navrhnout a poprosit vás, aby Měl byste tady podpořit debatu o, o nových zdrojích, jejich zavedení eh, by mohlo eh, přiblížit Evropskou unii k občanům a k ochraně životního prostředí. Pan Kolmel. Vážený pane předsedo, mnohokrát děkuji za vaše úvodní slovo a také děkuji za vaše angažma. Jsem rád, že jste toto eh, předložil. Řekl jste to hodně správně, ale dovolte, abych eh, výjimečně eh, vám také protiřečil. Ta práce se jmenuje Koordinace hospodářských politik. Správně se na ně díváme z hlediska národních rozpočtů a evropského rozpočtu. Správně říkáte, že tyto rozpočty musí být vyrovnané. Když to tak eh, přece je, tak proč eh, je tady eh, tolik tendencí přesně tohleto podkopávat? Všichni víme, že jsou tady stínové rozpočty v některých členských státech, někdy víc, někdy míň. Často jsou tady ty tendence, že investice států už se eh, nezapočítávají do zadlužení. Je tady spousta implicitních dluhů ve členských státech, které se nevykazují otevřeně, když jde například o eh, hmm, eh, zajištění lidí v veřejné službě, úředníků. Víme, že takové tendence tady jsou. Hodně se tady hovořilo o konzolidaci, ale ty kroky jsou velmi nesmělé. A, a když hovoříme o flexibilitě, tak musím uznat, že mám ten dojem, že když eh, se tady hovoří o flexibilitě v rozpočtových věcech, tak to obyčejně znamená více dluhů. Lidé chtějí vydávat peníze, které prostě nemáme. A z toho bych eh, položil obecnou otázku. Je třeba eh, se hodně koordinovat v EU, to je zcela správně, ale také bychom si měli rozmyslet, eh, kolik koordinace eh, bude třeba v rozpočtové politice a kolik eh, v hospodářské politice a kolik jí vlastně EU snese. Máme v jednotlivých členských státech odlišné problémy, musíme si pomáhat, to je bez pochyby, na to tady EU je, ale musíme také uznat, že jsou tady velké rozdíly a když jsou příliš velké, tak to prostě musíme uznat a rozmyslet si, kde je třeba vytvářet eh, volný prostor, eh, který v určitém případě jednotlivé, jednotné eh, měny se tady musí promítnout do, do ní. Děkuji. Merci. Děkuji vám, paní Toma. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Především chci říci, že máte veškerou naši podporu k požadavku demokratičnosti, který jste ve svém stanovisku uvedl, zejména k semestru, ale také, a to možná hlavně, eh, k tomu, že by časově si lépe měl odpovídat eh, mandát parlamentu a víceletý finanční rámec. To, že si to časově neodpovídá, to je velký eh, problém. Pokud je o přeskum víceletého finančního rámce, přála bych si, abychom používali nikoli přeskum v polovině období, ale spíše slovo přeskum po volbách. To si myslím lépe odpovídá právě tomu demokratickému požadavku. Jistě podporujeme také vlastní zdroje. Naproti tomu výpočet deficitu a váš návrh, který, o kterém sám jste řekl, že je provokativní, i když nejsem proti provokacím, tak eh, ty provokace eh, mývají aspoň ten dobrý účinek, že eh, lidi probudí, zatřesou s nimi. Ale pokud jde o návrh výpočtu deficitu, já myslím, že je dobře, že tady máme k té otázce sdělení Evropské komise k eh, interpretující pakt růstu a stability. Poprvé, i když jen eh, spíše implicitně, nikoli explicitně, ale přece jen vlastně eh, naznačuje ten výpočet ty, ta 3% nejsou e, případně relevantní v období krize, kdy je zapotřebí mít určitý manévrovací prostor. Takže to asi není nejlepší prostředek. Vracet se k tomu započtením nějaké části nezaplacených faktur do výpočtu deficitu. Já vás velmi ráda podporuji v různých provokacích, ale v tomto případě myslím, že pro interpretaci paktu růstu a stability by byla škoda. Eh, v chvíli, kdy konečně eh, komise vydává své sdělení, tak to nějak eh, spochybňovat a měnit. Děkuji. Děkuji, pan Tang. Děkuji, voorzitter. Děkuji, pane předsedo, a také eh, děkuji eh, eh, vám jako zpravodaj za spoustu dobrých podnětů k této zprávě. Mám se svou nizozemskou verzi, takže budu mluvit nizozemsky. Jako člen výboru Econ jsem se také eh, snažil eh, zaměřit na jiné věci, než na koordinaci, eh, nebo nedostatek koordinace v Evropě. Máme tady spoustu dalších problémů, totiž je totiž třeba přihlížet k rozdílu mezi zeměmi, to nejde. Moje zkušenost jako ekonoma a politika je, že často děláme příliš málo politiky. Jedním, jednou z obětí potom jsou investice, jak veřejné, tak soukromé. Myslím si, že dobrý podnět eh, zpravodaje, mm, tedy vás, pane předsedo, je, že je třeba rozlišovat, eh, tedy mezi Junckerovým investičním plánem, ten je třeba přivítat a je třeba eh, počítat s tím, nebo zamýšlet se nad vlivem evropských prostředků na konkurenceschopnost, růst a tak dále, zaměstnanost. Investice jsou samozřejmě vítány pro eh, hospodářskou budoucnost Evropy a efekt investic eh, eh, je třeba dlouhodobě i krátkodobě zkoumat. Když jsem si četl ty vaše náměty, tak jsem si myslel, že je dobré, že třeba Eh, klást důraz na kontakt s národními eh, eh, rozpočty. Pokud mají evropské dopady, investice mít dopady, tak je třeba je sladit i s národními rozpočty. To byl ještě takový dodatečný podnět, který mi napadl při čtení vašich podnětů. Merci. Děkuji. Já především děkuji za všechny reakce. Pan Maňka, pokud je o vlastní zdroje, připomínám, že pan Monty eh, přijde 5. února k nám do výboru a bude prezentovat eh, současný stav. V této fázi ještě není návrh, ale je jisté, že v okamžiku, kdy budou eh, poslanci hlasovat o eh, daně, bude mít parlament opravdu velké zásluhy. To bude veliká institucionální změna. My jsme zatím parlament, který neschvaluje daně. A eh, je to rozhodnutí, které je v ruce rady, to znamená je v ruce ministrů financí členských států, což nám náš úkol velice stěžuje. Ano, otázka vlastních zdrojů je velice důležitou otázkou. Teď ovšem musíme také stanovit eh, daňový základ, který by byl stejný, protože v různých zemích jsou fiskální eh, situace odlišné. Myslím, že se hovoří o tom, jak zajímavá by bylo například dáně z uhlíku na hranicích. Eh, pane Kolmele, ano, jistě potřebujeme koordinaci politickou i ekonomickou. To je velká výzva. To, že e, existuje společná měna pro e, ekonomiky tak odlišné, jako je německé a řecké hospodářství. A e, tak v okamžiku, kdy se sdílí měnová suverenita, bylo zapotřebí vytvořit skutečně rozpočtový měnový hospodářský e, orgán, který by byl jakousi společnou vládou. A vidíme, že eh, státy a nikoli v zanedbatelné míře eh, překročují stanovené limity. Vlastně deset let funguje euro, které nebylo nijak řízeno skutečnou zprávou a řízením. Já tedy myslím, že je možné eh, investice ve velké míře eh, nezapočítat do deficitu, ale bohužel je tady určitá část deficitu, eh, kdy vlastně státy si půjčují peníze, aby si zaplatili náklady na fungování státu. Ano, 3%. To je prostě takto jasně stanoveno, ale je třeba brát v úvahu i amortizaci investic, co se zatím v úvahu nebere. Tedy k otázce koordinace. Já bych si velmi přál, aby byla větší integrace a lepší koordinace. Pokud je o flexibilitu, Jediná flexibilita, kterou si mohu představit, je eh, říct, nevím, jestli to odpovídá tomu, co má na mysli Pal Tang, je otázka, zda členské státy se podílejí na Junckerově plánu nějakou významnou e, měrou a pak by samozřejmě komise mohla vzít v úvahu eh, takovou, takový fakt protože prožíváme těžké období. Evropa má problémy v oblasti růstu, má problémy v nezaměstnanosti. A to jistě vyžaduje výjimečná opatření k výjimečné situaci. E, stanovit 3% je prostě e, stanoveno tím způsobem. Tehdy byly e, úrokové sazby 5% a tehdy se stanovilo, že tedy 60% HDP je taky ten limit. Já myslím, že z toho nějak z těch 60 a 5 pak byl vypočítán nějakým způsobem právě ten limit 3%. No, bylo by eh, ideální, kdyby v době, kdy se ekonomice daří, vznikaly přebytky. Eh, zdá se, že 3% eh, odpovídají jakési dobré rozpočtové disciplíně. 3% každý rok, ovšem s úrokovou sazbou, která se blíží nule, se teďka vlastně všechno prezentuje jinak. Paní Toma, děkuji vám za vaši podporu. Eh, myslím, že určité pozměňovací návrhy budou z mé strany nutné, ano, souhlasím s názvem povolební přeskum a také souhlasím s návrhem, že by takový ehm, rámec mohl být pětiletý. I když pětileté období je možná trošku příliš svazující, které nám neumožňuje dělat změny podle situace. Výpočet deficitu, ještě jednou se k tomu vyjadřuji. Mně nejde o to, aby tady byly sankce, ale představte si, že byste byla ve Moody's, Fitch nebo Standards and Poor v nějaké ratingové agentuře a hodnotila byste nějakou zemi, pak byste musela vzít úvahu, jaké je tady množství nesplacených eh, faktur. Ta ten provokativní návrh, který předkládám, to eh, má prostě za úkol připomenout velmi bolestný okamžik, který jsme prožívali koncem roku 2014, kdy jsme se snažili eh, přimět radu, aby si nestrčila do kapsy mm, zaplacené pokuty, ale naopak je použila na splácení nezaplacených faktur. Pane Tangu, s vámi souhlasím, pokud jde o dopad na ty eh, ale kvótní části eh, v dluhu. Když komise bude zvažovat situaci každého státu, pak může prostě k deficitu daného státu připočíst ale kvótní část Eh, nezaplacených eh, vrtu. Pan Delano? Ano, já jsem chtěl jenom dodat, že váš návrh eh, v podstatě trošku ovlivňuje celou situaci. Je to takový beč na lidi, ale já bych rád, abychom dali i určitý cukr, nejenom beč, aby... To je právě ta otázka té flexibility. Já myslím, že bychom potřebovali něco vyváženého. Poslyšte, pane Delanoje, máte-li nějaký pozměňovací návrh, který by navrhoval ten cukr, já ho velmi rád přejmu. Ale eh, sami státy se dohodly na eh, paktu růstu a stability a sdílejí měnovou eh, suverenitu. Bylo by tedy dobré, aby nepoužívali takové window dressing. Já kladu velký důraz na věrnost eh, u, u předkládaných účtů. Když si člověk něco namlouvá a namlouvá to druhým, tak prostě nakonec eh, se ocitne ve špatné situaci. Prosím, nepopírejme si eh, realitu, neodmítejme realitu, přiznejme si realitu a buďme stateční, vyvoďme z toho důsledky. Pan Maňka? Pan předseda, souhlasím s vašimi... Ano, pane předsedo, já s vámi souhlasím tím cukrem by mohl být eh, bílý seznam, jehož opakem by byl černý seznam, na kterém by byly státy, které nesplní své závazky. Ještě jedna poznámka k vlastním zdrojům. Víme, že komise si nemůže do svého programu sama dát další diskusi o vlastních zdrojích. Komise už dělala všechno, co udělat mohla. Musí to teď udělat buď rada nebo parlament. A proto chci, aby se někde objevila alespoň jedna věta, že chceme znovu diskutovat o otázce vlastních zdrojů, abychom i my vyslali impuls, že to ještě není skončeno, že to musí pokračovat. Ano, budeme na tom pracovat zejména 5. února. To bude první fáze. Vážení kolegové, nyní prosím budeme hlasovat. Prosím, podívejte se na bod 14 v našem programu. Tedy eh, zpráva vysoké představitelky EU eh, k zahraničním záležitostem a bezpečnostní politiky. Spravodajem je pán Taro. První pozměvací návrh číslo jedna. Eh, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Takže <clears throat> já se ještě zeptám, kdo je proti. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Takže je to schváleno. Eh, Odstavit 7, pozměňovací návrh 2, eh, oddělené hlasování. První část, eh, pan Taron, tady je pro. První část, kdo je pro? Není proti. Jeden proti, jeden hlas proti. Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Tady je opět pan zpravodaj pro. Hlasujte pro. Hlasujte proti. Tři, čtyři, proti. Kdo se zdržel? Jeden. Schváleno. Třetí část. Pan Taran je pro. Kdo je pro? Proti. tak prosím ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. A neproběhlo to, tak ještě jednou. Začínáme znovu. Nefunguje to? Už to snad funguje. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. Odstavec 8, návrh 3 ve dvou částech. První část eh, zpravodaje pro. Hlasujte. Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pan Taran je pro. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 9, návrh 4. Spravda je proti. Kdo hlasuje pro? Budeme zřejmě hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Pozměňovací návrh je schválen 22 hlasy proti 7, 3 se zdrželi. A nyní celý text. Eh, někdo se hlásí o slovo, pan Ali, prosím. Uh, thanks, Mr. Chair. I, I just uh, want to inform that uh... Já děkuji, pane předsedo, bych eh, eh, vás eh, chtěl informovat, že pan Dupré, který je zpravodaj pro ostatní oddíly, nebyl pro tento posunovací návrhy. A já myslím, že mohu také říci za, za něj i za sebe, že ten, ty problémy pro rozpočet 2016 už jsme projednávali také eh, v souvislosti eh, s rokem 2013 a ten odstavec eh, de facto se tady objevil znovu, takže možná, že by bylo dobré to dát pryč, poněvadž jinak to směšujeme. Ah, Ale už proběhlo hlasování. To explain that, you have in mind, because we are making mixture. Eh, já jsem chtěl vysvětlit, vysvětlit toto, abychom eh, to eh, měli na mysli, poněvadž to je to směšujeme, poněvadž tady řešíme problémy roku 2016, recepty z roku 2013. No, ano, já to beru na vědomí, ale hlasování už provedlo, proběhlo a nyní prostě hlasujeme o celém takto pozdějeném textu. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Jsou nějaké problémy s přístrojem? Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. A text je schválen 27 hlasy proti dvěma a tři se zdrželi. Přecházíme k agentuře CEPOL. Nevím, jak to vypadá se zbližováním CEPOLu a Europolu. Pan Gejer. Máme pozněvací návrh 3. Spravodaj souhlasí. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 hlasy proti 13. Návrh číslo 4 k článku 24. Spravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní k úvodním bodům ustanovení. Návrh 1 k bodu 12. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Schváleno. Návrh číslo 2. Zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Je to ústní pozměňovací návrh? Ten odpadl? Ne? tak mám ho přečíst. Požádat eh, komisi o obecnou analýzu eh, administrativní spolupráce mezi agenturami Evropské unie. A tam, kde taková, a tam, kde taková při, přinese jako synergie. Kdo hlasuje pro? Děkuji. Kdo hlasuje proti? A kdo se zdržel? Nikdo? A nyní prosím celý text. Kdo je pro celý text? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A eh, hlásí mi, že je tady jeden hlas EPP navíc. Už se to napravilo? Text je schválen 17 hlasy, 13 bylo proti, 4 se zdrželi. Přicházíme k dalšímu textu, předkládá nám ho pan Tarant a je to návrh stanoviska k návrhu rozhodnutí rady o uzavření eh, partnerské dohody o rybolovu mezi EU a Senegalem. Uplatnění příslušného protokolu. Takže tady nejsou pozměňovací návrhy, hlasujeme o celém textu. Kdo je pro? Ano, prosím, elektronicky. Končíme. Aha. Dobrá, takže nejdříve hlasujeme o dohodě, o partnerské dohodě. Takže kdo je pro Spravodaj souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže je to schváleno. A nyní hlasujeme od stanovisku pana Taranda. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. E, 33. 33 hlasů pro z 33 hlasů celkem. Takže to je velký úspěch. A nyní se dostáváme k bodu 17. To je text od pana Depre o převodu prostředků. To jsou prostředky, které byly koncem roku 2014 k dispozici v některých rubrikách. A stanovisko eh, tady umožňuje eh, zaplatit některé nesplacené faktury a přispět eh, k našemu společnému cíli. Text máte k dispozici. Pan Ali, který zastupuje pana Depreze, chce k tomu něco říci? No. Uh, Nikoli? Text. Uh... Máte tady nyní text a a je to teď 36 eh, stran, které tedy budeme měnit. Máme tady celkem pět kapitol a tady ty prostředky navíc, eh, ty se týkají eh, dosud nepokrytých potřeb některých eh, položek. Tady je se milion pro rybářský fond, 560 a něco pro kohozní bod, dále prostředky na migraci a vracení uprchlíků. Já jenom chci říci, že to je naprosto v souladu s tím, co jsme si tady přáli. A sice, že tady tedy ty prostředky přidané do eh, kolezního fondu, že to je opravdu v pořádku, to je dobře, to vítáme, děkuji. Je vais consulter, qui est favorable. Ano, takže kdo je pro tento návrh převodu? Děkuji. A nyní prosím, kdo je proti? Nikdo, nikdo se ani nezdržel. Takže jsme schválili tyto převody. Bod další, další oddíl od paní Holmejer. Není tady žádný zvláštní požadavek. takže téměř končíme včas. Eh, přerušíme zasedání, pokračovat budeme v 15 hodin slyšením pana Katajnena a paní Georgievy na téma Junckerův plán a DAP číslo 1 umožňující od června zahájit Junckerův plán. Jistě dostaneme i o informace o DAB 2, o tom bude hovořit paní Georgieva. Pokračujeme v 15 hodin. A po zasedání rozpočtového výboru se sejdou opět tady koordinátoři.